Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás zpět na schůzi výboru EMPL. Budu teď zastupovat na chvíli paní Nikolsnovou, než se vrátí. A začneme bodem 17, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020. Takže začala, by, začala bych tím, že dám slovo paní paní Kláře Dobrev. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, budu mluvit maďarsky, jestli vám to nevadí. Uh, headphones. Uh, köszönöm szépen a szót, elnök. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych začala tím, že jsou dva hlavní eh, body kterými se zabýváme, zvyšování mest, o kterém jsme, kterého jsme byli svědky, však nevedlo k tomu, že by se zlepšily životní podmínky nezaměstnaných nebo těch, kteří mají nejistá pracovní místa. Ještě hodně velký počet lidí pobírá minimální mzdu. Není to jen společenská nespravedlnost, protože se to uh, Nejen, že to podkopává demokracii, ale také naši konkurenceschopnost. Už jsou pryč ty časy, kdy málo kvalifikovaní eh, lidé eh, pobírali, mohli pobírat nízké mzdy a společnosti vlastně stavěly bohužel často na takovémto vykořišťování práce. Nyní žijeme v inovativní Evropě a chceme, aby byla Evropa konkurenceschopná. A boj proti klimatickým katastrofám je velmi důležitý úkol, ale vlastně týká se to milionů eh, Evropanů, kteří vlastně téměř denně eh, ve svém eh, životě musí přijímat určité kroky a vyvíjet velké úsilí, aby vůbec měli peněze. takže proti pokud bychom vlastně nechránili a nezas, ne, nepostavili se za uh, tyto lidi, tak bychom si mohli stanovovat hezké cíle, ale které by byly neúspěšné, protože by to bylo pouze na papíře. Pokud chceme zajistit tento, uh, tuto transformaci, tento přechod spravedlivým a rovným způsobem, tak musíme uh, naše ambice nejen stanovovat, ale také realizovat. Když mluvíme o uh, konkurenceschopné Evropě, tak musíme mluvit také o sociálních aspektech a i o tom, co souvisí se zelenou dohodou a se zelenou Evropou. Já se nebudu zmiňovat o všech bodech, které jsou uvedeny v mé zprávě, nicméně bych zdůraznila některé eh, klíčové záležitosti. Je důležité, aby daňové a dotační systémy Eh, jednotlivých členských států byly nastaveny tak, že dojde ke snižování rozdílů a nespravedlnosti. Musíme také posílit roli odborových organizací. Potřebujeme rozsáhlou strategii boje proti chudobě v Evropské unii a musíme se zabývat zvláště chudobou eh, pracujících a mladých lidí. Musíme se také zaměřit na zhoršující se výsledky ve škole. Často děti, které jsou takto vylučovány předčasně ze školní docházky, jsou právě ty které, lidé, kteří potom upadají do chudoby. Čili musíme posílit boj proti chudobě aby se děti mohly odpovídajícím způsobem rozvíjet, takže potřebujeme náležité programy na podporu mladých. Dále situace žen na pracovním trhu, ta se musí také zlepšit. Už jsme udělali hodně v této oblasti, ale ještě ne dostatek a jsou stále nové výzvy, kterým musíme čelit zaměstnanost mladých žen zejména a žen, které eh, se chtějí znovu vrátit na pracovní trh. Tam jsou specifické problémy, ale musí, máme zde také novou výzvu. Ty ženy, které se starají o rodinu, například o, staré, o své stárnoucí rodiče nebo nemocné příbuzné, nemocné členy rodiny, tak také musí mít možnost eh, zůstat a pot, nebo se vrátit na pracovní trh. Musíme eh, vytvořit také šance pro tyto lidi a musíme rozvíjet tedy péči o děti nejprve a potom také přístup k sociálním službám a sociální aspekt zahrnovat. Ekonomika v příštích letech bude pravděpodobně se bude pravděpodobně tedy ekonomický rozvoj zpomalovat. A e, Evropská unie musí tedy věnovat také, e, se zaměřovat na důsledky a zkušenosti z krizového řízení z let 2008-2009. Viděli jsme, že sociální eh, výdaje nemůžeme krátit, protože jsme konstatovali, jaké dopady to má potom na eh, společenský život a také na dlouhodobou konkurenceschopnost i také z ekonomického, sociálního a ekologického hlediska hmm, vidíme, že tyto aspekty musí být pojednávány na stejné úrovni. Nebude žádná konkurenceschopná, silná, udržitelná Evropa bez toho, aniž bychom měli sociální Evropu. V mé zprávě jsem chtěla právě zdůraznit tuto body. Do 28. ledna mohou být předkládány pozměňovací návrhy v angličtině stručně, protože čas je příliš krátký a doufám, že Evropský parlament tímto vyšle velmi silný vzkaz. Význam sociální Evropy musí být nejen zachován jakožto jedna z prvních priorit, ale musí být v příštích letech ještě posílen. Děkuji. Ano, děkuji za to, že jste nám prezentovala návrh zprávy, takže teď první kolečko diskuse a slovo dávám koordinátorům. Začneme panem Radkem, prosím. Ano, paní předsedkyně, paní zpravodajko, děkuji za odvedenou práci na té zprávě a za veškerou tu práci, kterou jste dosud odvedla a také děkuji za intenzivní přípravu a diskusy se stínovými zpravodaji k tomuto tématu. To, co jsem vyslechl a to, co, o čem jsme hovořili i v přípravných jednáních, jde určitě správným směrem. Samozřejmě jsou tam ještě body, které je potřeba posílit, o tom není pochyb, ale eh, jakožto stínový zpravodajové jsme se na tom shodli a těším se na další spolupráci a já doufám, že bude konstruktivní, tak jako dosud. Děkuji, paní Ungerius. Já budu stručná a chtěla bych poděkovat kolegyni Kláře za prezentaci této zprávy a za práci, kterou na ní odvedla. Když si čteme tuto zprávu, tak vlastně byla předložena právě před vánoční pauzou, takže ta, to období je velmi krátké, takže opravdu blahopřeji k té zpráci, kterou odvedla dosud. Co se týká obsahu, hm, tak eh, nemáme příliš mnoho času do 28. ledna, nicméně možná předložíme některé pozměňovací návrhy, ale hm, to tak až po diskusi se stínovými zpravodaj a zpravodajkou. Ale určitě je to tedy správná cesta. Děkuji, paní Andran. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve také chtěla poděkovat zpravodajce za práci, která opravdu jde správným směrem. Mohou, můžeme pouze vítat závazek Evropské komise, že zde bude více cílů udržitelného rozho- roz- rozvoje, stra- roční strategie 2020 na udržitelný rozvoj, kterou předložila komise. Domnívám se, že jde také správným směrem. Tato roční strategie pat- je, se rozvíjí v nejistém sociálním prostředí, kde sociální dimenzi nesmíme zanedbávat. Komise vlastně se také ukázala, že je na výši této naléhavé situaci a e, připravila tu zelenou dohodu. Přechod k uhlíkově neutrální ekonomice bude úspěšný pouze pokud se bude provádět inkluzivně, spravedlivě a nikdo nebude ponechán stranou. Musíme se mít dostatek prostředků, abychom pomohli evropským pracujícím získat kompetence, vytvářet pro ně udržitelná pracovních míst, financovat jim rekvalifikaci a vzdělávání. Musíme plně využívat nástrojů a fondů, které jsou k dispozici. A globálně členské státy musí uplatňovat ta doporučení komise z evropského semestru. Omlouvá se předsedkyně, říká, mluvte prosím trošku pomaleji jako doprovod pomoc při ekologické transformaci to není dostatečné. Paralelně se musí vytvářet Evropa sociální spravedlnosti. Jak zdůrazňuje výroční strategie komise, tak rozvoj digitálního trhu má dopady na pracovní místa. Pokud digitální agenda pomůže k začlenění určitých lidí do pracovního trhu, tak je zde také mnoho problémů, zejména pro pracující platform, co se týká ochrany jejich sociálních práv. I přes růst za v roce 2020 eh, evropská ekonomika by mohla zažít zpomalení. V těchto podmínkách, jak řekla správně zpravodajka, počet lidí ohrožených chudobou, zejména žen, už je teď vysoký a riziko je, že skutečně budou sociálně vyloučeni a upadnou do nejistoty. Musíme tedy posílit naše finanční nástroje v boji proti chudobě tím, že budeme podporovat pracovní místa mladých, program záruka pro mlaké, abychom zajištili slušný život všem dětem a mladým lidem. Dále musíme bojovat proti chudobě, posilovat zaměstnatelnost mladých, musíme plnit naše priority, jakožto evropští poslanci musíme dávat pozor na to, aby byla udržena výše financování v těchto fondech. Vítám spuštění první fáze konzultace se sociálními partnery o vytvoření evropského rámce pro minimální mzdu v jednotlivých členských státech, která by měla zajistit sociální konvergenci směrem nahoru. Na závěr bych rád ráda pohovořila o portfoliu eh, místo předsedy Nomrovskise ekonomika ve službách lidí. V tomto smyslu musíme posilovat sociální dimenzi evropského semestru, tak aby se stal skutečným nástrojem ve službě sociální ekonomiky a byl na výši digitálních a klimatických změn a předložím pozměňovací návrhy v tomto směru. Děkuji. Madame Langenzieben, please. Thank you on behalf of Děkuji za zelené. Chci Klarře dobře poděkovat za skvěle odvedenou práci eh, a vítám především to, že se zpráva zaměřuje na to, aby komise vytvořila rámec pro minimální eh, příjmy a eh, překlenutí rozdílů v odměňování. Chceme apelovat na komisi, aby zavedla eh, rámec EU pro strategii pro osoby bez domova a aby k této strategii přistupovala proaktivně i reaktivně z hlediska opatření ehm, a eh, z hlediska dopadů na jednotlivé nevládní organizace. Také jsme připravili pozměňovací návrh k problematice bydlení a zdravotního postižení. Eh, těšíme se také na další jednání o tomto a děkuji mnohokrát. Budeme pokračovat vystoupení Vanil. Paní předsedkyně, paní zpravodajko, já bych vám chtěl také srdečně poděkovat za tu zprávu. Vycházíte z toho, že zelená dohoda Green Deal vede k novému růstu a k blahobytu ale myslím si spíš opak je pravdou. Ten, ta, ta zelená dohoda zruší tisí, mili, tisíce pracovních míst nejen v souvislosti s uhlím, ale mluvíme také o oceli a o automobilovém průmyslu. Mnoho pracovních míst bude zrušeno v Německu, to vyplývá ze studie spolkové vlády. Ocel a uhlí to jsou vlastně těžiště této unie. A když vlastně tento stavební kámen odlo- eh, dáme stranou, tak se Evropská unie bude hroutit. Potěšilo mě to, že hovoříte o konkrétním problému, a to boj proti eh, bezdomovectví. Problém s bezdomovectvím vlastně eh, se potýkáme v celé Evropě. Máme zde ten projekt Housing First, ale v zásadě musíme také hovořit o tom, proč tomu tak je, proč vlastně nájemné tak exponenciálně stoupá, až o 50% v Německu v poslední době stouplo. Proč tomu tak je? Má na tom EU také vinu, protože jsou to právě ty politiky, že lidé vlastně eh, tam eh, vlastně vstoupají ty, ty nájemné Máme přistěhovalce migra- z východní Evropy, kteří přece musí všichni také někde bydlet a to vlastně ovlivňuje eh, trh s bydlením, takže musíme se podívat na ty věci globálně. A já si právě myslím, že ty problémy s chudobou jsou způsobeny tady těmito věcmi. Děkuji. Paní Rafalská, prosím. děkuji za slovo a děkuji za tuto jasnou prezentaci zprávy. Je to, není, to vždy, není tomu vždy tak, a takže proto bych obzvláště za toto chtěla poděkovat. Jsou některé oblasti, které jsou velmi důležité, právě ta sociální aspekt, boj proti bezdomovectví, Eh, postiže, osoby s postižením, o tom hovořila kolegyně z Německa, eh, kolega z Německa, potom jsou zde také otázky sociální nerovnováhy, problémy dětí, eh, situace na pracovním trhu, nezaměstnanost. Můžeme se obecně říci, že situace na pracovním trhu je teď v Evropě lepší než v minulosti, ale Můžeme také říct, že když je růst lepší, tak sociální investice by měly právě lépe reagovat a být eh, investovány do těch potřebných. Samozřejmě hovoříme zde o záruce pro děti, o evropské minimální mzdě a jak si netrpělivě čekáme na to, abychom se dozvěděli, jaká řešení eh, budou tedy přijata v konečné fázi, protože to, co zatím eh, víme, tak zní poněkud všeobecně. Hovoří se o tom, že politika soudržnosti a její financování by neměla být krácena. Hovoříme také o sociálním fondu. A zde bych eh, chtěla zdůraznit to, co řekla kolegyně ze Zelených. Musí to být sociální Evropa a proto vyvstává otázka, zda Zelená Evropa myslí i na ty pracující, kteří eh, vlastně nedostanou nutně nová pracovní místa, protože zkrátka někteří eh, přijdou o pracovní místa a ne všichni nutně získají nová. Takže musíme myslet také na tyto lidi, tak aby eh, aby ten přechod opravdu byl, mohl být označován za spravedlivý. Není možné, aby některé sociální problémy v tomto dokumentu vycházejícím z evropského semestru zůstaly nevyřešeny nebo byly smeteny pod koberec. Děkuji. Pak paní Ferreira, Goe? She's not here, no. Není tady? Dobře. Tak to je vše. A pan Koša, prosím, máte slovo. Köszönöm a szót. I didn't see. Ez a jelentés. Děkuji. Ta, já bych chtěl tato zpráv, tuto zprávu přijal parlament hm, E, e, Evropský parlament se už dlouho zabývá tím, těmito tématy. Dostali jsme mm, různé pozměňovací návrhy a tato zpráva vyjadřuje stanovisko parlamentu. Je to tedy pohled Evropského parlamentu. Jsem velmi potěšen, že zde diskutujeme o této zprávě a o tom, jaké jsou sociální výzvy, kterým čelíme a budeme čelit v budoucnu. Úkoly jsou velice důležité, toho jsem si vědom. Předložíme hodně, bude hodně předloženo hodně pozměňovacích návrhů a já bych se chtěl zmínit o třech bodech konkrétně. Je velmi důležité, aby ta zpráva byla vyvážená, takže frakce eh, budou tedy velmi zapojeny do jednotlivých aspektů. Ti, kteří zde Eh, jsou teď sedí a kteří budou předkládat pozměňovací návrhy, tak mají všichni stejný cíl. Všichni chceme sociální, spravedlivou Evropu, bez nerovností, spravedlivá řeš a rozumná řešení problémů pro evropské občany a pracující. A nesmíme také zapomínat na to, nebo tedy také členské státy nesmějí zapomínat na eh, posílení spolupráce, tak aby vlastně ty návrhy, které předložíme, členské státy upletňovaly. Předložíme určité pozměňovací návrhy s návrhy řešeními a doufám, že ten text je také zohled, že budou zapracovány. Souhlasím s tím, že pokud jde o evropský semestr, že je to tedy nástroj pro evropskou sociální a ekonomickou politiku, ale eh, varuji před tím, abychom jaksi eh, nezapracovávali příliš mnoho oborů, příliš mnoho směrů do toho evropského semestru. To by potom mohlo vést k určitému roztříštění, protože eh, další, pro další rozšiřování bych tedy nebyl. Důležitá otázka je zaručení sociálního zabezpečení. Co se týká evropské minimální mzdy, tak eh, už v minulosti jsme vyslechli kandidáty na komisaře a samotný komisař zdůraznil, že on sám v to příliš nevěří, že by toto mělo být řešením, tedy evropská minimální mzda, protože jsou členské státy, kde ani neexistuje žádná zaručená eh, zákona minimální mzda. V Lucembursku například je minimální mzda 2200 euro a v Bulharsku 200 euro. Takže e, toto jsou velké rozdíly a tímto tématem se samozřejmě musíme zabývat, ale já bych byl spíše pro takové řešení, které by cílilo na to, aby členské státy e, se snažili společně stanovit nějaký rámec, tak aby se eh, trošičku smazávaly ty rozdíly. Otázka soudržnosti, toto je další velmi důležité téma. Jsou zde důležité projekty, ale tyto projekty, zejména nebo tedy by mohly také představovat určité riziko. Pokud bychom tedy vzali prostředky ze, ze sociálního fondu a přesunuli do jiného fondu, tak by to bylo velmi nebezpečné. Já podporuji eh, stanovisko zpravodajky v tom, eh, když zdůrazňuje, že nepodpoříme žádné takové kroky, které by krátily nebo byly by v rozporu se sociální politikou Evropy. A jsem velmi rád, že tento text se zabývá také lidmi s postiženími, kteří, by také, kteří také potřebují naši podporu. Děkuji. Děkuji, jenom vám chci připomenout, že termín pro podání pozměňovacích návrhů je 28. leden a přijetí na EMPL 20. února. Paní Dobrev, máte ještě něco? Ne, já jsem jenom chtěla poděkovat za vaše vystoupení a velice se těším na spolupráci s tím, že máme skutečně výraznou, ale spravedlivou zprávu. Nyní se dostáváme k bodu 18, tedy jednání o e, návrhu zprávy. E, to by mělo proběhnout 15.30, ehm, takže mám pocit, že nejsme k tomu projednání návrhu zprávy kompletní, nebo jsme? budeme pravděpodobně muset počkat. Eh, rozhodně musíme čekat na komisi. Eh, možná také zpravodaj by se hodil, ano. Dámy a pánové, budeme tedy čekat. Dobrý den, omlouvám se za čekání. Ehm, změníme načasování některých bodů v našem pořadu jednání, eh, protože můžeme být efektivnější ehm, Nicméně tady eh, v tomto případě bohužel musíme čekat, jelikož tady nemáme všechny stínové zpravodaje a bylo by opravdu nefér, kdybychom jim tuto příležitost nedali, proto vás prosím ještě o pár minut trpení.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 Vážení kolegové, teď už jsme kompletní, aspoň to tak vypadá. Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, zpravodaji za to, že přišel, přijel dříve. Já si myslím, že budeme muset eh, vyřešit to načasování, ono nás to zpomaluje. A v každém případě bod 18 Eh, projednání návrhu zprávy o posílené spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti. Nejprve zpravodaj. Eh, děkuji mnohokrát. Já budu hovořit portugalsky. Eh, já jsem s velkým uspokojením byl pověřen vypracováním zprávy týkajícího se tohoto rozhodnutí. Jedná se o téma, které je vlastně napojeno na veškerý druh spolupráce, pracovních práv, té sociální oblasti, což jsou všechno témata velice důležitá pro evropské občany. Evropa je totiž stále ještě hodně daleko od splnění očekávání evropských občanů v oblasti zaměstnanosti a sociálních práv. Nicméně neměli bychom nikdy zapomínat na to, že ten cíl plné zaměstnanosti a sociálního pokroku to jsou dva cíle, které se nacházejí již v zakládajících smlouvách Evropské unie a měli bychom je zachovat při životě. A co se týče tohoto návrhu komise a rady, tady záměrem je zachovat strukturu vytvořenou v roce 2014, což je síť spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti v angličtině PES Network. A myslím, že všichni tady souhlasíme s tím, aby tato iniciativa pro výměnu zkušeností a ponaučení se mezi jednotlivými odděleními pro zaměstnanost jednotlivých zemí Evropské unie, aby pokračovaly, aby byly i nadále při životě. Pokud to zhrnu, je to velice pozitivní návrh komise Vidím tady výhody v tom, že financování této sítě bude přímo napojeno na víceletý finanční rámec 2021 až 2027. To v tomto vidím výhodu. A také s uspokojením eh, nahlížím na to, že komise zahrnula odkaz na Evropský pilíř sociálních práv a také na udržitelný rozvoj, konkrétně cíle eh, článku třetího eh, těch cílů udržitelnosti. A Myslím si, že je také velice důležité navrhnout určité pozměvací návrhy. Já sám jsem jich předložil 16, aby obohatili či trošičku obměnili ten původní text. Jedním z těch pozměvacích návrhů je eh, jiný odkaz právě na ty strategie 2020, některé ty cíle už nejsou aktualizovány a pak zapracování těch cílů plné zaměstnanosti, o tom jsem již hovořil, ty jsou v článku 3 a článku 9 smlouvy o Evropské unii. A co se týče iniciativ této sítě článek 4, tady navrhujeme proškolování a také i určité pobídky pro pracující na pracovních úřadech, to je článek 11. Dále eh, dlouhodobá zaměstnanost, pak zaměstnanost pro postižené občany, to je návrh číslo 14 a pak eh, možnosti eh, důstojné zaměstnanosti. Pak je tu oblast modernizace a posílení této, eh, těchto míst eh, veřejných služeb zaměstnanosti. Tady to je napojeno na technologický rozvoj a na určité změny, které již nyní probíhají na pracovním trhu. Jsou to tedy změny, které nyní zažíváme a já sám musím říct, že samozřejmě je to oblast, která vždy ležela na srdci Evropskému parlamentu, abychom před těmito změnami, které zažíváme na pracovním trhu, ochránili zejména ty nejvíc zranitelné skupiny občanů. Samozřejmě ty veřejné služby zaměstnanosti se musí uspůsobit, musí se vzájemně ponaučit eh, z nejlepších modelů, aby byly eh, jaksi životaschopné v průběhu těchto změn. No a já si myslím, že prostřednictvím této sítě PES Network dokážeme kvalitně, konkrétně zareagovat na ty problémy, které zažívají um, pracovní trhy, protože po celé Evropě máme rozsáhlou nezaměstnanost, nezaměstnanost mezi mladými a samozřejmě my si uvědomujeme, že tato síť má omezené možnosti. No a v neposlední řadě rozhodnutí komise navrhnout obnovení po sedmi letech považuji za adekvátní. Mohlo by se zvolit alternativní řešení, že by tato síť byla jaksi definitivní, ale na druhou stranu to sedmileté období vytváří lepší příležitost, aby se projednaly výsledky, aby se zhodnotily výsledky, aby tu byla opravdu intervence Evropského parlamentu, který bude dohlížet na tuto síť veřejných služeb zaměstnanosti. Takže já jsem zvolil tuto cestu a to po dialogu s nejrůznějšími zástupci těchto služeb z nejrůznějších členských států a oni opravdu měli zájem, aby toto téma zůstalo aktivní na politické agentě Evropského parlamentu. Já samozřejmě vím, že i e, sociální výbor předloží své návrhy, i jiné výbory tohoto parlamentu se k tomuto vyjádří a myslím si, že to bude přínosné pro tuto iniciativu. Ona opravdu je nápomocná v našich členských státech. Děkuji. Now this will be followed by... Děkuji mnohokrát. Pak bude, nyní bude následovat eh, stručná výměna názorů eh, stínových zpravodajů. Paní Světalo, prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji vám, pane Vizaro, za vaši zprávu. Eh, velice důkladně odvedená práce, věcná ehm, a ukazuje to skvělou spolupráci mezi zaměstnaneckými úřady členských států, což pomáhá občanům napříč Evropou nalézt slušnou práci. Myslím si, že právě tato síť je eh, jasným příkladem toho, jak může Evropská unie přidat hodnotu členským státům, pokud je o trh práce. Má to klíčový význam, eh, výrazně přispívá modernizaci společné eh, služeb zaměstnanosti, posiluje jejich kapacitu, efektivitu a účinnost. A toho se dosažuje pomocí eh, srovnání nejlepší praxe a výměny zkušeností s dobrou praxí. Ukazuje se, že výsledky kterých bylo dosaženo, jsou takové, že by bylo vhodné sledovat další spolupráci, jak se bude vyvíjet a další posilování. Samozřejmě jsou ještě rezervy v celé síti. Největším tématem je však měnící se svět práce a rozhodnutí a to musí být zmíněno a zdůrazněno. Eh, trh práce bude narušován digitalizací, robotizací a globalizací, eh, také eh, nezaměstnaností, která povede k nutnosti úpravy kvalifikace tak jak to zmiňujete částečně ve své zprávě. Nicméně za EPP chci zdůraznit následující body. Za prvé, Eh, potřeba odborného vzdělávání, a to především v souvislosti s potřebami eh, podniků. Digitalizace je také důležitá nabídka poptávka na trhu práce EU hm, a také spolupráce s dalšími službami zaměstnanosti. Celkově musím říci, že zpráva je velmi kvalitní, velice se těším na spolupráci s vámi a také s dalšími stínovými zpravodaj, aby výsledek byl celkově velmi pozitivní. Děkuji. Děkuji paní Jarjeva Vaveli. Děkuji vám, paní předsedkyně, budu hovořit bulharsky. Ehm, vážená paní předsedkyně, vážená paní, vážený pane zpravodaji, děkuji kolegům, souhlasím s kolegy v tom smyslu, že eh, spolupráce veřejných služeb zaměstnanosti zlepší kvalitu veřejné služby a také zlepší eh, evropskou síť eh, těchto Eh, služeb zaměstnanosti. Souhlasím se s pravodajem, že důležité zajistit spolupráci s různými sociálními partnery. Je také podstatné zlepšit pracovní poradenství, poradenství o volbě povolání. A také chci zdůraznit, že je nutné posílit spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti a dalšími poskytovateli služeb aby bylo možné lépe pomoci uchazečům o práci. Evropská síť by měla pokračovat a veřejné služby eh, by měly mít eh, zlepšenou kapacitu a efektivitu tím, že budou mít k dispozici přístup k platformě, která umožní srovnávat výsledky jejich práce, zájemnou možnost vyměňovat si znalosti a zkušenosti. Obecně doporučuji, aby tato práce byla podpořena s využitím toho, co nabízí digitalizace, tedy například integrace databází, eh, což nabízí propojení mezi uchazeči, o zaměstnání a potenciálními zaměstnavateli. Tyto služby zaměstnanosti potřebují podporu na národní úrovně, aby zlepšili potřebnou kapacitu pro eh, personální i technické zabezpečení. Důležité také je zdokonalit opatření eh, pro měření výsledků pracovních programů, pro eh, služby zaměstnanosti, tak aby tyto služby eh, byly užitečné, eh, aby byly inkluzivní, nikoho nevyčlenovali, ale zároveň nesouhlasím s pozměňovacím návrhem o 14, kde byl seznam několika uh, Ehm, ohrožených skupin, co se týče etnických menšin a uprchlíků. Domnívám se, že výměna dobré praxe nabízí dobrý základ pro posílení evropského sociálního modelu, zlepšení ehm, hospodářských standardů i posílení hospodářského vývoje. Děkuji. Vážení kolegové, já chci nejprve mm, poděkovat eh, panu Pisarovi eh, za jeho úsilí. Důležité je, že toto se zapracovalo jež poprvé. Také eh, jsem rád, že tam je zmínka o rovném postavení lidí a zároveň zapojení sociálních partnerů. A pak věc, kterou chci ještě zdůraznit, a to je to, co e, moje skupina chce dále sledovat, je, že právě e, toto přispívá ke třem aspektům. Jednak je důležité, aby byly tyto sítě služby zaměstnanosti zavedeny bez časového omezení. Těch šest měsíců zástupců, kdy mohou zasáhnout, je velice dobré, ale zároveň nejde pouze o vytvoření nějaké eh, X té eh, agentury, ale spíše o možnost průběžného vý, průběžné výměry názoru. Eh, tedy každých pět let se bude hodnotit, jaký to má další smysl. Mm, zároveň však si uvědomíme, že dlouhodobě je důležité sledovat to, jak tato spolupráce přispívá. E, dále, za druhé, musíme trvat na vysoké kvalitě služeb, e, tak aby uchazeči o práci dostali dostatečnou pomoc i z hlediska technologického vývoje, i z hlediska digitalizace, i z hlediska, ať už jsou to lidé třeba mladí, nebo ne, s nedostatečnou kvalifikací, nebo dlouhodobě nevy, e, nezaměstnaní, nebo vyloučení ze společnosti z trhu práce, či nepřizpůsobení se digitálním technologickým změnám. Proto je důležité, aby e, se velké velká pozornost věnovala individuálnímu přístupu a zároveň kvalitě služeb a zároveň školení zaměstnanců těchto služeb. Důležité je, aby tito, poslanci, pardon, tito zaměstnanci eh, procházeli eh, průběžným zvyšováním kvalifikace, aby dokázali tedy eh, nabídnout nejvhodnější pomoc, kterou uchazeči potřebují ve světle měnícího se světa práce. A tady v souvislosti s tím souvisí eh, s tím také vzdělání eh, v eh, tváří v tvář transformaci v oblasti hospodářství. Proto i služby zaměstnanosti musí být tedy aktuálně informovány například o zelené dohodě, spravedlivé transformaci, sociální transformaci, tak, aby mohli nabídnout ty nejvhodnější rady a odpovídající kvalifikaci. Paní Zambeli? Grazie presidente, grazie colleghi. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já jsem si přečetla návrh komise a souhlasím s tím, že by posílená spolupráce měla být prodloužena. I s ohledem na statistiky, které jsme obdrželi, můžeme konstatovat, že máme pozitivní zkušenost a že i nadále bychom měli pokračovat v této spolupráci. Ritengo tuttavia che il lavoro... Myslím si, že nás čeká ještě hodně práce. My vycházíme z toho, že bude zapotřebí některé části eh, textu přeformulovat. Například u nás v současné době pocitujeme, že ty služby, které úřady poskytují, nejsou dostačující, takže panuje určitý nesouhlad mezi poptávkou a nabídkou je zapotřebí umět využívat i ty prostředky, které například nabízí současný Evropský sociální fond je velice důležité, abychom si vyměňovali dobré postupy mezi všemi členskými štát, státy a to tak, aby samozřejmě i ty eh, státy, které eh, si přejí zlepšit eh, tuto svoji výkonnost, tak aby se mohli obohatit tou výměnou názoru. Jinak děkuji zpravodaj a ostatním za spolupráci. Děkuji a za paní Šidlo pohovoří eh, kolegyně. Eh, děkuji bardzo. Paní Rafalská. Místvo. Děkuji, paní předsedkyně. Jménem frakce EKR bych, bych chtěla říci, že podporujeme eh, zdůraznění formální spolupráce mezi eh, jednotlivými veřejnými službami zaměstnanosti. Je, je potřeba také vytvářet určitou neformální síť, tak aby se spolupráce mezi členskými státy zflexibilnila jednak v oblasti zaměstnanosti, ale také eh, vzdělávání, aby bylo také eh, možné provádět určité srovnání. Domníváme se, že by bylo smysluplné, aby se prodloužila ta lhůta o, do, je, do 31. ledna 2027, tedy o 7 let. Síť eh, veřejných služeb zaměstnanosti hlavní role je zesilo, posilování efektivnosti toho celého systému, což by se mělo posílit různ, prostřednictvím různých nástrojů, jako například pravidelné samohodnocení, tematick, určité tematické hodnocení, například zhodnocení efektivnosti, zda tedy skutečně to vede k hm, vytváření určitých databází, k výměně eh, osvědčených postup, postupů z datasíť funguje, tak aby skutečně byla dobrým nástrojem pro zprostředkování zaměstnanosti a také, aby posílila spolupráci v Evropě, protože to nám leží na srdci. Ráda bych zdůraznila to, že iniciativa té sítě by měla vést ke zefektivnění eh, činnosti i tedy v jednotlivých členských státech. Pokud jde o pozměňovací návrhy, s většinou z nich souhlasíme i když máme určité obavy v souvislosti s některými návrhy, proto eh, mám určitý té požadavky na formulaci, pokud jde o spolupráci se třetími zeměmi. Tře spolupráce je určitě vždy dobrá, přináší úspěchy, je užitečná, ale domníváme se, že musí to být interní rozhodnutí každého jednotlivého státu, zda bude chtít spolupracovat nebo nikoliv s, orgán, s příslušnými veřejnými službami třetích zemí. Podle našeho eh, hodnocení by to nemělo být řešeno formou legislativního aktu. Naše připomínky a pozměňovací návrhy tedy ještě předložíme v uvedené lhůtě. Děkuji. Thank you very much. Já vám děkuji. A stínový zpravodaj Zague není přítomen, je nemocný, takže časový harmonogram lhůt pro pozměvací návrhy je stanoven na 30. ledna a hlasování na výboru proběhne 26. března. Pane zpravodaj, přejete si ještě něco doplnit? Děkuji vám. Jen několik připomínek k tomu, co tu zaznělo. Já vám děkuji za vaše návrhy, za vaše myšlenky. Je to rozhodně zajímavá diskuze a neměli bychom si myslet, že tato síť PES změní všechny služby ve všech zemích. Každá země se o to musí vynasnažit eh, jako taková. My tady nebudeme nějak něco nařizovat. Ty služby mají být jaksi řízeny v každé zemi. Co my tady hodláme učinit, je vytvořit nějaký nástroj, který pomůže v těchto změnách a je to určitě dobrý nástroj. V těch uplynulých šesti letech to fungovalo, lidé se vzájemně ponaučili z těch dobrých i z těch špatných zkušeností. Já jsem byl v kontaktu s mnoha lidmi, kteří pracují v těchto veřejných službách zaměstnanosti v různých zemích a říkají, že ta práce, kterou kterou dělají v rámci sítě, jim umožňuje lépe reagovat na určité problémy, třeba ve styku s migranty, s uprchlíky. Třeba jedna z kolegyní, která tady hovořila, je, aby to bylo rychlejší protože ano, je, může to být rychle, když se vzájemně ponaučíme ze zkušeností druhých a samozřejmě nyní máme příležitost zapracovat ještě více změn do toho mého textu a já se těším na vaše připomínky a na vaše pozměňovací návrhy. A probíhá eh, diskuze o tom, zda by to mělo být tedy to rozhodnutí na prodloužení na sedm let, anebo zda se má jednat o stálý systém. Já myslím si, že z hlediska parlamentu je opravdu lepší mít to sedmileté rozhodnutí. Dá nám to větší pravomoc, abychom mohli intervenovat v této debatě. A to je tedy druh rozhodnutí, který eh, i vzešel z těch kontaktů, který jsem měl lidmi, s lidmi z těchto služeb, protože zase eh, tady to hodnocením dá tu příležitost i se zviditelnit a být aktivní v té diskuzi. Takže možná tady ohledně tohoto konkrétního bodu, je to ostatně politické rozhodnutí, bychom měli ještě více prodiskutovat. Děkuji vám. Děkuji a tímto se dostáváme k prezentaci komise na téma tří aktů v přenesené pravomoci. Já bych chtěl poděkovat pánu Persimu, který se k nám dostavil až z Lucemburska a Jedná se tedy o stanovení počtu a názvu proměných pro oblast příjmu a životních podmínek. Tady, tady tato Prezentace se týká statistik v rámci sociální politik. Je to důležité v oblasti evropských fondů, je to důležité, abychom si uvědomili, jaká jsou slabá místa našich politik a proto všechno potřebujeme správná statistická data. Takže, pane Mersi, já bych vám ráda předala slovo, abychom mohli projednat tento návrh který se týká právě návrhu aktu v přenesené pravomoci u celé řady témat, jak tedy u těch proměných pro oblast příjmu a životních podmínek, pracovních sil a také víceletého průběžného plánování. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za tuto příležitost představit vám práci, kterou jsme vykonali na toto téma. A také bych obecně chtěl poděkovat parlamentu, ale i zpravodaj a stínovým zpravodajům kteří s námi spolupracovali, tak jim poděkovat za to, že eh, došlo tedy tady k tomuto rozhodnutí, rámcovému rozhodnutí v říjnu loňského roku konečně. A pokud mi dovolíte, učiním stručný úvod, kterým pokryjí ty tři aktiv přenesené pravomoci, protože jsou úzce propojené a i vy sami uvidíte, že jsou podobné. Takže Hlavní nařízení, které jsme označovali IES, to je zkrátka z integrovaných evropských sociálních statistik, tedy takový e, pozitivní signál, když to nazýváme JES. Takže je to e, nařízení 2019 1770 a to jsou tedy ty zásadní statistiky v sociální oblasti. Toto nařízení pokrývá ty zásadní prvky které se objevují téměř každodenně v denním tisku ohledně nezaměstnanosti, chudoby, zdravotnictví úrovně vzdělání a jsou naprosto zásadní mm, pro tu oblast sociálních statistik. Charakteristikou tohoto nařízení je také to, že informace jsou sbírány z domácností a jednotlivců. Nejsou to administrativní údaje, je to opravdu informace poskytována domácnostmi a jednotlivci a také poskytuje takový uniformnější rámec z těch předchozích dříve vypracovaných průzkumu o pracovní síle, o příjmech, o spotřebě nebo o rozpočtu, také z oblasti zdravotnictví, pak e, také o vzdělání a celoživotním vzděláváním, o využívání IKT v domácnostech a využití času. A všechny tyto jsou tu tedy obsaženy zároveň v tomto nařízení. A proč komise eh, předložila toto nové nařízení? Asi by stálo za to připomenout, že ten ty průzkumy, o kterých hovoříme, byly postupně vypracovány v průběhu času, když nastala potřeba, začalo to v 90. letech, byly uspůsobovány dané situace daným potřebám v tu danou dobu vypracování ale mohly být pouze částečně reaktivní eh, na ty eh, naše potřeby v danou dobu. Nyní tu máme silné poptávky od uživatelů po sociálních údajích. Vyplynulo to v kontextu evropského semestru, také je to do určité míry propojeno eh, s těmi sociálními informací. Pak je tu Evropský pilíř sociálních práv to je taková vlastně tabulka z tohoto pilíře se z 80-90% zakládá právě z údajů z těchto průzkumů. Pak nové politické priority komise, což je název ekonomika, která pracuje pro lidi pak udržitelné cíle rozvoje, zase důležitá součást, která se věnuje sociální dimenzi. A pak nejrůznější sociální tabul, porovnávací tabulky vypracované komisy. Toto nařízení IES do sebe eh, integruje sběr údajů, tímto takto reaguje na potřeby politik a jsou tu také různé technické důvody, ale tady nebudu zacházet do detailu ta dezintegrace umožňuje, nebo tato integrace umožňuje dát dohromady ty stejné koncepty, stejné soubory, kategorii, to znamená, už nejsme omezení jenom na některé náhledy jednotlivců, můžeme to takto porovnávat průřezově mezi jednotlivými doménami Toto nařízení také vylepšilo to časové eh, načasování, jako například eh, životní podmínky se tady s tímto srovnávají dobře. Pak to vylepšilo také oblast komparability, třeba ve věci zaměstnanosti či nezaměstnanosti. Také to navyšuje tu ta pokrytá témata díky těmto sociálním statistikám a bylo to vypracováno také s tím, že musíme být do budoucna flexibilní a že se budeme muset umět uspůsobovat v budoucnosti požadavkům vyplývajícím z našich politik. No a pak také, že náklady budeme muset mít pod eh, kontrolou. Tady jsem podle abecedy vypsal výčet všech těch oblastí, které jsou pokryty. Jsou to tři průsvitky, takže já to nebudu číst všechno. Nicméně chtěl bych k tomu říct dvě připomínky. Ta první, že je tu celá řada nových či hodně uh, ob, takových obnovených témat, které kterým se věnuje toto nařízení. Například postižení, to je zapojeno do všech těch šetření průzkumu. Tam vždy najdete oblast postižených. Pak lepší povědomí o migrantech a i to pozadí, včetně migrantů druhé generace. Pak sbíráme také údaje o pečovatele, o starších občanech, od eh, zanechání, eh, ponechání školné docházky, pak i také eh, bezdomovectví, obsazenost budov, pak výhody i nevýhody těch mezigeneračních vztahů, pak Eh, materiální dostupnost či nedostupnost. Tam máme také třeba i ten eh, košík eh, zboží. Pak otázka odchodu do důchodu, což je zase vysoce prioritní politické agenty, agendy, pak sloučení soukromého pracovního života, využívání služeb, včetně pečovatelských služeb a zajištění nezávislého života. Takže je tu celá řada témat, která je obsažena v této legislativě, ale je to nová záležitost. Pak další výhodou tohoto dlouhého seznamu, že vlastně celou krásou těchto statistik je, že tu můžeme pěkně porovnat eh, všechna ta témata průřezově. Když hovoříme o postiženích, můžeme to propojit s postiženými na pracovním trhu zda je s nimi zacházeno stejně na pracovním trhu jako s ostatními, nebo propojení postižení a vzdělání, postižení a příjem postižení a co, jakýkoliv další fenomen, který tu poměřujeme. To samé platí pro migranty. Migranti a integrace, migranti na pracovním trhu, migranti ve vzdělání to samé platí pro eh, pohlaví, pro věk. Tady eh, tímto vlastně dospějeme eh, touto analýzou třeba i k některým prvkům diskriminace, které můžou být do značné míry objektivní. A nyní, po té, co jsem představil um, tu hlavní část, tak se dostáváme k této pyramidě. Zde jsme se snažili rozdělit to, co jsme sezbírali a to, jak bychom to měli sezbírat. To jak, to, co jsme sezbírali, to je nadefinováno v tom nařízení IES a v aktech přenesené pravomoci, tam je tedy příslušný planning a celá řada těch, mm, těch jednotlivých nadpisů, to, to, o tom vám pohovořím. A o tom, jak, to je spíše technická záležitost a vlastně to ještě projednává. O čem tu tedy hovoříme? To je taková druhá vrstva která zahrnuje plánování a celou řadu těch proměných. Tady máme tedy ty tři aktiv přenesené pravo, pravomoci plánování, pracovní, oblast pracovních sil a pak příjmy a životní podmínky. Pak navíc tu máme pět technických aktů přenesené prováděcích aktů e, přijetých e, komisí, to v souladu s článkem 7, týká se to e, zpráv kvality technických prvků, které jsou společné, pak tu máme pracovní sílo příslušné technické údaje, otázky z oblasti nezaměstnanosti aktiv přenesené pravomoci a ten víceletý eh, systém průběžného plánování. Zakládá se to zase na rámcovém nařízení a záměrem tady je naplánovat flexibilně oblasti, které budou pokryty statistickým sběrem údajů pro nadcházejících 8 let. Mělo by to být v souladu tedy e, s flexibilitou těch e, sezbíraných údajů a s těmi moduly, které budou implementovány pro sběr údajů, které se neprovádějí ročně, konkrétně tedy pro tu tržní oblast a pro oblast těch životních podmínek. Tady pro tyto dvě šetření uh, upřednostněme tento modulární způsob, protože to může pokryt i více jiných, více oblastí. Ne vždy se, se sbírávají údaje každoročně, takže se zachovává taková rozsáhlejší struktura, obsáhlejší. A to jsme tedy naprogramovali tyto moduly to víceleté průběžné plánování také umožní uživatelům, aby měli takový globálnější přehled o tom, co nastane, co se může kdy očekávat, jaké statistické údaje a kdy je můžeme očekávat a také, aby to těm producentům, řekněme Eurostatům a národním statistickým údajům umožnili tak nějak předvídat ty uh, tu zátěž, na kterou je napojeno sbírání údajů. A co se týče flexibility, tady bychom chtěli zdůraznit skutečnost, že tímto rámcovým nařízením můžeme pravidelně revidovat to víceleté průběžné plánování, to, jaký to bude mít dopad na změny eh, těch priorit tak, jak to budou vyžadovat uživatelé a že se bude moci tedy uspůsobovat. Další aktiv přenesené pravomoci, ty se týkají e, těch proměných pro oblast pracovních sil. Zakládá se to na článku 6 e, toho nařízení IESS. Implementace bude průběžná v této fázi zatím se navrhuje v tomto aktu v přenesené pravomoci pokrýt pouze, řekněme, to jádro té oblasti pracovních sil a příslušný modul bude implementován v roce 2021, týká se migrantů a postupně to bude doplňováno až do eh, na definování toho celého souboru údajů v roce 2022. Tam Očekáváme, že předložíme aktiv přenesené pravomoci, co se budou týkat eh, pracovních eh, schopností a v roce eh, tedy to by mělo být představeno do konce tohoto roku s ohledem na rok 2022 a v roce 2023 pak údaje týkající se důchodu a účasti na pracovním trhu. Do konce tohoto roku by to mělo být zřejmě v listopadu. Pokud jde o ten třetí akt přenesené eh, pravomoci, ten se týká příjmu a životních podmínek, tak i zde máme postupnou implementaci, kterou plánujeme zatím. Máte vlastně ty hlavní oblasti, které budou eh, implementovány v roce 2021 a potom další. Týká se to dětí, zejména zdraví, zdravotnictví, tedy deprivace a situace v, se smíšených nebo hm, neúplných rodinách. Tyto aktiv přenesené pravomoci budou tedy implementovány do konce letošního roku a potom mm, zejména tedy ty eh, týkající se zdraví eh, a sociální účasti. Dále ještě v letošním roce budeme mít další aktiv přenesené pravomoci, a to dva. Jeden bude řešit oblast vzdělávání a celoživotního vzdělávání, také monitoringu vzdělávání dospělých, který bude implementován v roce 2022 a potom další, který se bude zabývat technikami informačními a komunikačními a ten bude implementován v roce 2021 Normálně byste měli eh, dostat toto nařízení v červnu letošního roku. Takže toto byl můj krátký úvod. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Now any question... Děkuji vám. Teď máte nějaké otázky, připomínky, komentáře? Ano, paní Angel. Ano, děkuji. Děkuji, pane Mersi, za vaši prezentaci. Já oceňuji, že jste nám zde eh, prezentoval určitá data o eh, těch hm, dech s postižením, protože to nám pomůže lépe identifikovat nebe různé diskriminace a překážky, kterým čelí lidé s postižením na pracovním trhu. Byla to také práce Evropského parlamentu, Ehm, že vlastně údaje o lidech s postižením by se měly zapojovat do všech eh, průzkumů. V roce 2017 OSN hodnotila, jak se implementuje dohoda OSN a byla tam vyjádřena určitá kritika, že Evropská unie nedostatečně monitoruje eh, tady toto, takže jsme velmi rádi, že teď to máme. Chtěl bych eh, předložit Eurostatu takovou technickou, takový technický námět, aby v budoucnu se zapojilo, zapojil plný modul zdravotnický v EU, který obsahuje tři moduly. Eurostat plánuje že se budou používat pouze dvě tyto proměny. Je to trošku technické. A potom taková všeobecnější připomínka nebo otázka se týká statistik a dat ohledně pracovníků platform. Jak víte, komise von der Leyenové a zejména komisař Schmidt eh, řekl, že se bude zabývat řešením těchto problémů pracovníků platform. Já si myslím, že pro každého je důležité, aby měli k dispozici relevantní statistická data co nejdříve a ne až za pár let protože je důležité, abychom tyto věci řešili co nejdříve. Takže otázka zní, jak tedy plánujete, že bude poskytnuto když více údajů ohledně pracovníků platform. Děkuji. Ještě někdo? Teď možná několik připomínek z mé strany. Je to velice zajímavé téma opravdu tady to schromažďování údajů a průzkumy. Často se to překrývá tedy s našimi prioritami a úkoly, které řešíme, co se týká zaměstnanosti a sociálních politik. Já opravdu vítám, že tady to rámcové nařízení by mělo sloužit k rozvoji nových metodologií, které se bude zaměřovat na konkrétní eh, skupiny obyvatelstva, zejména ty nejzranitelnější, a že budou tedy k dispozici statistiky, budou se schromažďovat eh, údaje efektivnějším a odpovědnějším způsobem, protože to nám určitě lépe pomůže identifikovat eh, oblasti nebo regiony, které nejvíce pod jsou nejvíce potřebné a kam tedy bychom měli efektivněji přidělovat finanční prostředky. A také tu, ta skutečnost, že schromažďujete především údaje o domácnostech, skutečné tedy údaje a nikoliv na základě údajů z vlád jednotlivých členských stát, tak e, zde vidím velké plus, protože tam ty údaje nejsou vždy zcela spolehlivé. Také jsem zaznamenala v těch aktech v přenesené pravomoci téma ad hoc modelu na rok 2026 co se týká pracovního trhu, tam by se měly ty potřeby identifikovat později a budeme mít potenciální kandidáty ohledně pracovních podmínek a sociálních ochrany pracovníků platform a nových forem praco- zaměstnání v souvislosti s digitální agentou. To jsou důležitá témata a bylo by důležité, abychom měli k dispozici dostatečné údaje o těchto politikách. Tak teď vám dávám slovo, pane Mersi, abyste zareagoval. Děkuji. Děkuji vám za tyto otázky a za to, paní předsedkyně, že jste se zmínila o tom, že regionální dimenze je velmi důležitá. Já jsem o tom zapomněl hovořit, ale myslím si, že je to důležité především proto, abychom pokryli celou různorodost eh, území lépe a tak budeme schopni poskytovat lepší informace blízké skutečné životní situaci občanů. Také vám děkuji za důvěru, kterou v nás vkládáte pohledně, ohledně těch dat, která schromažďujeme. My jsme nezávislí z právního hlediska a naše úsilí spole, spočívá v tom, že se snažíme poskytovat opravdu skutečné informace o odpovídající realitě. Pokud jde o lidi s postiženími, tak si myslím, že je to velký úspěch který je potřeba také přičíst eh, k dobru tohoto parlamentu, že se to zapracovalo do eh, dohledu monitoringu pracovního trhu. Myslím si, že to pomůže k lepšímu popisu situace lidí s postiženími. Také bychom měli mít více informací o všech těch souvisejících dimenzí, vzdělávání, zdravotnictví, životní podmínky, příjmy a tak dále. Takže zde je korelace mezi množstvím informací, které můžeme rozumně schromáždit a požadavky na ty údaje. V současné době byly zavedeny dva, tři moduly těch proměných. Podíváme se, zda to bude dostatečné, zda to bude dobře fungovat. Já si myslím, že minimální model pro zdravotnictví je takový blok. Je důležité, aby to zůstalo pohromadě. Zatím to ještě nemáme v této fázi, ale určitě to je důležité téma, na které musíme pracovat. Pokud jde o pracovníky platform, tak to je také velmi naléhavé téma na programu problém tady. O problém, ono vlastně musíme provést první studii proveditelnosti, protože ten jev je nový a jsou zde určité potíže s identifikací, co to vlastně je pracovník platform, s identifikací platform, jejich pracovníků, jaké jsou údaje související s platformami. Takže co provádíme v současné době je, že jsme zahájili studii prav, objednali studii proveditelnosti, která by měla být provedena v roce 2022, abychom nashromáždili údaje na základě určité gentlemanské dohody, ale myslím si, že v mnoha zemích je, jsou určité obavy ohledně tady té ekonomiky nové, té participativní ekonomiky a že se budou tedy účastnit. Takže pracujeme na tom, stejně tak jako na dalších studiích proveditelnosti, které jsou v přípravě, ale tady tato je určitě důležitá pro ty informace. Bude to organizované tedy Eurostatem, abychom zmapovali tu situaci ze statistického hlediska. A vy jste samozřejmě vítáni, pokud se budete chtít účastnit tady této studie nebo této konference, která bude organizována Eurostatem na toto téma. Myslím si, že je to ještě paní Rafalská, že se chce na něco zeptat. Děkuji za slovo a děkuji za tuto prezentaci a za ty informace, které jste nám poskytl. Moje otázka se týká toho postupu, zda tedy ty, eh, plat, ty moduly byly tedy Eh, konzultovány s národními statistickými orgány, které se zabývají schromažďováním údajů. Učinili jste nebo odpovídající kroky hovoříte o nových, tý, o nových tématech, jako je například migrace, kde ještě mnoho překážek. Kromě nových témat jsou také ty oblasti, kde je těžké získávat data, například bezdo- pro otázka bezdomovectví, kde tedy může docházet k určitým potížím. Mohu uvést jako příklad to, že každé dva roky se například by se mohly počítat tedy eh, lidé bezdomová, takže existují určitá data o tom, čili otázka zní, jak budete využívat a získávat tato data. Dále si myslím, že ještě další oblast, kde jsou určité potíže, to je například hm, služby zásobování, nebo určité služby, které jsou poskytovány rodinám, potom otázky spojené s migrací. Toto všechno jsou důležité věci a my musíme vlastně se zaměřovat na potřeby sociální politiky, musíme na to reagovat. Mohl byste mi prosím říct? V, ke, v dnešní době, jaká je úroveň digitalizace, která je už poměrně vysoká, ale jakým způsobem tedy, a která se bude ještě urychlovat pravděpodobně, protože máme dojem, že ta data k nám docházejí poměrně pozdě. Jestli, proč dochází tady k těmto prodlevám? Děkuji. Thank you. <clears throat> Thank you for these questions. Um... Děkuji, mno, děkuji mnohokrát eh, za tyto otázky. A z hlediska služeb, které jsou nabízeny uvnitř té eh, rodiny, například tak, jak poskytuje mladší generace, starší a obráceně, nebo zase, když se ti starší starají o mladé, tak samozřejmě máme ad hoc moduly, které se zaměřují na péči o člena rodiny, péči o děti a péči o eh, starší osoby. A právě toto je e, přítomno v některých zemích více než jinde a je potřeba, aby to bylo uznáváno, aby to nebylo, není to třeba někde tolik institucionalizováno jako v jiných zemích. A proto je to tam také zapracováno obecně, jak postupovat e, v souvislosti s e, národním zástupcem. Tradičně v oblasti statistik postupujeme tak, že toto nařízení navrhujeme eh, společně na základě rozhodnutí Rady a parlamentu. A pak je na členském státě, hm, aby realizoval sběr dat. My samozřejmě ten sběr dat připravujeme, pravidla v dohodě s, členskými státy, dostáváme k tomu informace od členských států. A pokud jde o problematiku lidí bezdomová, eh, tak to je skutečně velký problém. My si to dobře uvědomujeme. A my jsme se právě tímto nástrojem nebo souborem nástrojů, které tady máme, snažili zavést eh, řešení ehm, na základě průzkumu veřejného mínění. Ale uvědomme si, lidé bez domova eh, součástí těch pohovorů nejsou, protože je těžké se k ním dostat. Potřebujeme pro výzkum mezi nimi eh, používat jiné nástroje. A jsem také rád, že v některých zemích jsou určité eh, inventáře, výsledky sčítání osob bezdomova a rád bych k tomu doplnil, že právě tady jsou potřeba zcela jiné metody než klasické průzkumy, je vhodné tam spolupracovat s nevládními organizacemi, charitativními organizacemi, kteří, eh, které se těmto lidem věnují a často mývají tedy i seznamy takových lidí. A ukazuje se, že eh, problém lidí bez domova se neomezuje pouze na osoby žijící na ulicích. Naopak, máme řadu eh, osob bez domova, které žijí eh, dočasně třeba u přátel nebo rodiny, nebo dokonce dočasně v různých institucích. A to je potřeba tam také podchytit v těchto eh, sčítáních a v programech pro lidi bez domova. Proto je nutné používat jiné metody než klasické sociologické průzkumy, zatímco tady toto vychází ze sociologických průzkumů, dotazníků, ale tady si také děláme informace, tedy děláme přehled o takovémto tématu. Co se týče digitalizace, tak jsme se pokusili zlepšit časy zpracování dát díky přístupu k administrativním datům. Doufám, že se nám podaří eh, získat třeba jeden rok z hlediska eh, dodání Eh, informací, budeme tedy schopni reagovat mnohem rychleji díky tomuto nařízení a také podněcujeme členské státy, které data sbírají, aby používali právě nové metody, které jsou již k dispozici. Zahájili jsme studie proveditelnosti pro dvě dva konkrétní průzkumy, které jsou náročné z hlediska na respondenty, týkají se jak konzumace, tak využití času a můžeme eh, tyto chytré telefony používat lepším způsobem eh, tak, abychom zjistili, co lidé dělají, co kupují. Samozřejmě je to s jejich svolením mm, a samozřejmě je také zajištěna anonymita lidí, abychom tedy věděli, jak eh, tito lidé postupují a chceme jednat rychleji. Ale samozřejmě musíme také eh, splnit požadavky GDPR a ochrany soukromí, ochrany anonymity v tomto kontextu. To je ode mě všechno. Děkuji a od nás také. Děkujeme mnohokrát za vystoupení, za zodpovězení všech našich otázek a Doufám, že se budeme moci opět setkat, protože budeme zcela jistě potřebovat data, abychom mohli vytvářet odpovědnou politiku a odpovědná rozhodnutí dělat. Děkuji, vážení kolegové, děkuji vám také a sejdeme se zítra v 9 hodin. Děkuji vám.